The President. Well, colleagues, we're resuming. Kolegové, navážeme na naše zasedání tím, že budeme vysvětlovat hlasování. Ale než to učiníme, vítám delegaci Kanadského federálního parlamentu a také eh, delegaci meziparlamentního schromáždění EP Kanada. Delegaci vede pan eh, David Tilson, který představuje volební okrsek Toronto, Ontario a eh, dele, dále jsou členy delegaci senátoři a poslanci z Quebecu a Britské Kolumbie. Eh, toto se uskutečňuje u příležitosti 34. zasedání meziparlamentního zasedání Evropa, Evropského parlamentu a Kanada. Eh, včera a dnes kanadská delegace měla příležitost vést rozhovory s členy tohoto parlamentu a zítra eh, budou trávit v Kodani v Dánsku a budou zde diskutovat eh, o budoucnosti, tedy s budoucím předsednictvím EU. Tak a nyní se dostáváme